bylo také vytváření pracovních míst u nás i v rozvojových zemích a snížení našich emisí. Děkuji. Děkuji paní kolegyni Gréze a další za výbor pro zaměstnanost a sociální otázky paní kolegyně Beres. Pane předsedo,